15 o pokračující podpoře Evropské unie pro eradikaci ne, a obrny. Většina z parlamentu podle pravidla 136 jednacího řádu bude text zveřejněn po dnešním zasedání se jmény všech, kteří ho podepsali.